Dobré ráno, dámy a pánové, zahájíme schůzi. Začínáme bodem 6 na pořadu jednání. Jinými slovy stanoviskem kolegy Derega Vona, dopady politiky soudržnosti EU na Severní Irsko. Věřím, že máte sebou elektronické hlasovací kartičky a e, pokud pan zpravodaj chce, dostane slovo. Ale on nechce, tak začneme rovnou hlasovat. Pakliže jsou tedy frakce připraveny. Návrh 3, kdo je pro? Aha, byl by někdo proti blokovému hlasování? Jsou námitky? Nejsou, dobře, tak budeme hlasovat blokově. Takže vlastně elektronicky zahajuji hlasování. Konec hlasování. Takže 11 hlasů pro, jeden hlas proti. Blahopřeji panu zpravodaji. Tak, tím se dostáváme k bodu 7 na pořadu jednání, což je náš trvalý problém s otázkou, jak lze dosáhnout toho, abychom zkrátili harmonogram pro schvalování absolutorií. Chtěla bych vás informovat o to, že se všichni shodneme na tom, účetní dvůr, komise a všechny ostatní instituce, že ten proces by se měl zkrátit. Otázka je pouze jak. V podstatě všechno závisí na výročních zprávách účetního dvora, které obvykle vycházejí v listopadu, respektive když to je s předstihem, tak v říjnu. A teď je otázka, jak to můžeme celé zkrátit. Samozřejmě Máme také problém v otázce rady, protože my udělujeme absolutorium na doporučení rady a pokud to doporučení nemáme, tak formálně nemůžeme dělat nic. Jinými slovy, rada je pro nás, eh, řekněme, překážkou pro urychlení práce. Ale budeme to brát postupně. Jinými slovy, budeme se zabývat nejdříve účetním dvorem, a pak bychom rádi vyzvali všechny ostatní instituce k tomu, aby se zamysleli nad tím, jak se mohou urychlit. Ona je to samozřejmě také otázka, kdy jsou předloženy účty. Samozřejmě to záleží ze strany komise na členských státech. Takže je to vlastně taková argumentace kruhem, která vůbec nebude jednoduchá prolomit. Náš výbor se to v, v několika pracovních skupinách opakovaně snažil vyřešit. Pracovní skupina Discharge Calendar není vůbec oblíbená, nicméně pravidelně zasedá. Já mám dojem, že tolik dobré vůle jako teď ještě nikdy nebylo. Takže já si myslím, že eh, nynější pokusy budou úspěšnější než cokoliv, co jsme viděli v minulosti. Jsem velice ráda, že je mezi námi i účetní dvůr, který rovnou dostane slovo. Prosím. Pan Gregor, pokud se nemýlím. Bez mikrofonu. Už. Dobrý den. Děkuji vám za slovo, paní předsedkyně. Díky za pozvání účetního dvora na tuto velice důležitou eh, rozpravu. Mohu vám říci, že jsme velice tvrdě přemýšleli o harmonizaci našich harmonogramů a e, řekl bych, že máme určité auditní doklady, e, že se to skutečně děje. Už jsme se e, snažili posunout vydání výroční zprávy z poloviny listopadu na konec září, začátek října. A to v posledních několika letech. Rovněž jsme důkladně analyzovali termíny v rámci finančního nařízení, respektive v jeho revidované verzi a poskytli jsme své stanovisko na toto téma. Doporučujeme tam poněkud kratší limity, kratší termíny pro eh, poskytování určitých různých dokumentů, včetně mimo jiné účetní závěrky komise. Potom jsme se rovněž snažili zapřemýšlet eh, nad otázkou agentur, protože eh, termíny se tam spožďují a účetní závěrky agentur, včetně auditních eh, zpráv soukromých orgánů, je také potřeba prezentovat do 1. srpna, což nás potom omezuje při přípravě naší zprávy. V loňském roce jsme se snažili připravit takový souhrn výročních zpráv pro agentury a na příští rok, respektive na audit za rok 2017, se budeme snažit připravit jednu jednotnou zprávu místo 41 eh, individuálních zpráv. Doufáme, že tato centralizace zpráv bude přínosná v rámci procesu udílení absolutorií. Nicméně přesto existují nadále některé prvky, které nám zabraňují se posunout ještě dál. Jeden takový prvek je, že náš přeskum je založen na konsolidovaných účetních závěrkách a my musíme samozřejmě dělat úkoly, které jdou nad rámec auditu soukromých institucí, musíme řešit legalitu a pravidelnost, regularitu všech transakcí. Jsou zde i určité prvky na straně komise, ke kterým, jak doufám, se vyjádří kolegové z komise. Já bych rád pouze zdůraznil, že je potřeba připravovat výpočet eh, penzijních pasiv, eh, což se většinou finalizuje na konci května. A pak je tady ještě jeden prvek, který nás diferencuje od soukromých orgánů, a to je potřeba překládat naši zprávu do všech eh, jazyků EU. Ideální doba na překlad je měsíc srpen. V tom měsíci se snažíme připravovat co nejkvalitnější překlad našich výročních zpráv. Takže my jsme kdykoliv připraveni diskutovat o nějakém přizpůsobení termínu, ale je potřeba zůstat realističtí a rozumní. do budoucna si dovedeme představit určitý posun eh, termínu zveřejnění eh, té výroční zprávy, dejme tomu o jeden, dva týdny, takže dejme tomu v půlce září. To by mohlo být časem možné, ale bude to záviset na všech ostatních termínech a praktickém aranžmá naší spolupráce s komisí. Pravděpodobně eh, klíčové téma je jak vyřešit otázku agentur, což budeme diskutovat dnes. Pak je zde ještě jeden prvek, který vyplývá ze strategie účetního dvora na eh, toto tříleté období. My jsme uvažovali o navýšení reportingu ohledně výkonnosti komise a jejich programů. Teď zvažujeme, jakým nejlepším způsobem bychom mohli poskytovat stanoviska k výročním zprávám o řízení a výkonnosti, které mají být zveřejněny koncem června což je eh, taková jaksi dodatečná změna, která, jak doufám, bude reflektována v dnešní debatě. Jedna z možností, kterou máme, je, že bychom předložili konkrétní část výroční zprávy v měsíci listopadu, což by vám a dalším zúčastněným stranám poskytlo naše stanovisko ohledně eh, výkonnosti programu EU celkově vzato. Původně jsme mysleli, že toto stanovisko nebo že tato část zprávy by se měla rovněž reflektovat v procesu absolutoria, ale aktuálně vzhledem k tomu, že eh, ty zprávy budou zveřejněny až koncem června, jsme připraveni, nebo můžeme zveřejnit pouze, eh, jsme, eh, jsme, jsme schopni zveřejnit naše výsledky auditu až v listopadu. Takže děkuji vám mnohokrát za pozornost, budeme se těšit na reakce v debatě. Děkuji, pane Gregore. No, já nejsem tak úplně spokojená. Co by se muselo stát, aby účetní dvůr svou e, zprávu předložil už v červenci před letními prázdninami? Co by se muselo stát? Jak jsem řekl eh, obecně, my jsme závislí na dokumentech poskytovaných komisí. Jinými slovy, jedna z věcí by byla, že bychom museli obdržet eh, účetní závěrku komise 1. března. A poté bychom potřebovali konsolidovanou účetní závěrku před 30. červnem. Pak bychom vlastně tu, tu, tu zátěž, neby pak by v časovém presu byla komise. Co se týká agentur, jak jsem říkal, uvažujeme o tom, že bychom místo 41 specifických zpráv vypracovali jednu všeobecnou zprávu. Opět i zde jsme závislí na termínech, do kterých máme obdržet auditní zprávy jednotlivých agentur, což je momentálně 1. srpna. Takže pokud by se tento termín mohl posunout na dříve, také by nám to pomohlo. Děkuji vám. Aha, no tak u těch agentur by to problém být vůbec neměl. Eh, nebo respektive neměl by to být problém předsunout tu lhutu tak, abychom ten proces mohli řešit zároveň. To je pro nás také velice důležité. Agentury jsou zde také zastoupeny. Je to eh, paní Klostulins, která dostává slovo teď. Děkuji. Paní předsedkyně. Co se týká sítě agentur, tak za nás my jsme pro, aby se proces absolutoria urychlil. Ale jak zaznělo ve vašich úvodních poznámkách, je zde angažovaných mnoho různých aktérů a my jsme vždy jaksi spíše v roli reaktivní než proaktivní. Jde o to obdržet včas relevantní dokumenty, ať už jde o zprávy nebo předběžná pozorování účetního dvora, nebo ať jde o dotazníky parlamentu. Čím dříve na ně můžeme odpovědět, tím můžeme absolutorium předsunout. Je zde jedna věc, na kterou bych vás ráda upozornila. Totiž obvykle ty agentury, ty služby v agenturách, které řeší účetní uzávěrku ke konci roku, tak řeší také absolutorium. Jinými slovy, když se musí uzavřít účetní rok, a pak je tam kromě toho ještě spousta práce kolem absolutoria, může to pro agentury znamenat určitá omezení ale jak už jsem řekla na úvod, agentury jsou ochotné se s touto výzvou popasovat a budeme se snažit dodávat informace o co nejvyšší kvalitě, jako tomu bylo v minulých letech. Dobře, tak já bych se vás zeptala konkrétněji. Eh, co si pod tím máme představit, že jste ochotni? Jaké máte problémy? Na čem by to mohlo selhat? Otázka je, zda bychom to všechno mohli předsunout třeba na duben, aby účetní dvůr třeba už v dubnu od vás všechno dostal. To by přece pro vás neměl být žádný problém. Jsou to totiž pouze správní rozpočty, ne? Jak jistě víte, máme externí auditní eh, firmy, které pro nás dělají audity. Eh, pokud vím, v rámcové smlouvě je termín 1. srpna. Jinými slovy, agentury využívají rámcovou smlouvu, která byla uzavřena komisí v rámci outsourcingu té finanční části auditu. S tím si myslím, můžeme pracovat, s tím termínem, do kterého ta eh, externí auditní tělesa předkládají závěrečnou zprávu. Já nemohu mluvit za účetní dvůr, eh, protože tento bude muset eh, koordinovat ty externí auditní firmy a své vlastní auditory. Takže to by pro nás bylo přínosné, protože celý ten harmonogram, který je v té rámcové smlouvě, nám tak nějak diktuje nebo minimálně indikuje, co musíme dokdy odevzdat. Například budu-li hovořit za svou agenturu, já jsem z Frontexu, k nám externí auditoři přicházejí v únoru a potom na následné konzultace v červnu. A to lze všechno předsunout. Nicméně to je potřeba diskutovat a bude to potřeba pozměnit v té rámcové smlouvě, kterou máme. A potom ještě k těm dotazníkům. Jak víte, používají se různé dotazníky, přičemž my pracujeme s parlamentem na nějakém standardizovaném dotazníku pro všechny agentury, aby to byly standardní, eh, všude stejné otázky, protože čím to bude standardnější, tím dříve na tom můžeme začít pracovat a připravit odpovědi, pakliže budeme mít chvilku volna a pak vlastně jen vyplníme ten dotazník, až nám dorazí oficiálně. Pokud vím, tak o tom dotazníku se má diskutovat dnes. A když to řeknu velice optimisticky, kdybychom ten dotazník obdrželi příští týden, pak můžeme své odpovědi dodat eh, do srpna. S tím pak nebude žádný problém. No a potom samozřejmě zde je to propojení. A rádi bychom si ještě jednou zopakovali svůj návrh, který už jsme jednou učinili, že by ten standardní dotazník byl spojen s těmi následnými otázkami absol- za absolutorium za předběžný rok, za, za předchozí rok. Poslední věc za agentury, eh, co chci říct, je, že jsou zde také individuální otázky, které se formulují po obdržení zprávy účetního dvora. Pakliže zprávy účetního dvora budou zveřejněny dříve, pak bude možné odeslat dříve i tyto otázky síti agentur, abychom na nich mohli začít pracovat. A pak, nám, pak by nám trvalo nějaké tři týdny, než vypracujeme průzkum, rozešleme ho a analyzujeme ho, přičemž pak bychom mohli předat ten konsolidovaný dokument orgánům udílejícím absolutorium. Děkuji. Aha, děkujeme moc krát. Takže teď jsou všechny oči upřeny na komisi. Paní Muskes, je to na vás. Řekněte nám, co komise dělá. Řekla bych, že ten termín v, tom rámcové, v té rámcové dohodě 1. srpna, no, to bychom klidně mohli v kalendáři předělat. 1. srpna je pozdě, takže jaká opatření můžeme eh, s jakým harmonogramem a jak přijmout, abychom to celé stihli eh, absolutorium v roce N plus 1. To je náš cíl. Takže závisí to na nás, a na vás. Máte slovo. Mikrofon, prosím. Komise je ochotná eh, pracovat eh, na základě toho, co už řekli vaši kolegové, tak aby kalendář absolutoria se přizpůsobil. Ale musíme zajistit, že to bude realistický kalendář a že nám zajistí kvalitu celého postupu. Já se na to dívám v jednotlivých eh, etapách. Myslím, že letos bychom mohli se dostat dál, tedy co se týče samotného postupu, a také bychom mohli eh, diskutovat o tom, co se dá v krátkodobém, středovém a dlouhodobém horizontu. My jsme už diskutovali s účetním eh, dvorem o předběžných výdajích a já teď jsem připravena mm, přijmout veškerá eh, opatření k tomu, abychom měli konzervnou účetní závěrku do konce června, tak abychom mohli potom postoupit eh, rychleji. Co se týče každoročních eh, zpráv eh, výkonnostního řízení. To si myslím, že do 15. června jako každý eh, rok, tak aby Evropský parlament to měl také k dispozici, aby měl tyto performance report v polovině června k dispozici a závěrku na konci června, tak aby váš výbor už si mohl udělat představu a diskutovat o různých dokumentech. Co se týče agentur, a rámcové mm, smlouvy já teď eh, nemohu přímo diskutovat o detailech, ale jsem si vědoma toho u určitých agentur, protože vím, jak oni to mají, eh, že využívají také eh, vnější odborníky, Mohu se podívat na rámcový e, kontrakt, zda je zapotřebí tam něco změnit, e, protože každá agentura musí mít svou zvláštní zprávu, e, která musí být vypracovaná auditní společností a tam se musíme podívat na to, zda jejich lhůty by mohly vyhovět našim požadavkům. No a to jsou tedy prvky, eh, o kterých eh, teď mohu něco říci a je jasné, že o tom můžeme diskutovat ještě do dlouhodobého výhledu, podívat se na to, jakým způsobem jednotlivé eh, etapy se mohou zkrátit, aby celý postup se zkrátil. Děkuji. Děkuji. Takže přesně tak jsem si to představovalo. Všechno eh, půjde dobrovolně a přesto nedostaneme se k žádnému výsledku. Takže teď musíme dávat pozor na to, aby se ta věc zase nějak tak eh, eh, prostě nevypařila. Takže je pěkné, že všichni se snaží, ale v tomto případě to nebude snažit. To znamená, že otázka je, paní Buskes, do jaké míry to závisí na členských státech abyste eh, vy eh, za eh, účetní dvůr mohli začít pracovat dříve a by jste mohli začít přeskoumávat jejich účty dříve. Takže, které členské státy se budou muset snažit více. Já nejsem optimistka, pokud jde o členské státy, ale můžeme se samozřejmě snažit. Které členské státy se musí snažit víc? Potom nikdo tady není eh, z rady. Eh, rádi bychom tady bývali my měli někoho dobrovolně, ale nikdo tady není. Čili otázkou je, jak eh, rada bude dobrovolně připravena Eh, absolutorium předsunout. Víme, že Rada samozřejmě dělá eh, mm, rozpočet, eh, je to ta samá skupina, rozpočet a absolutorium nový a, aktuální rozpočet, takže samozřejmě ten, tam, tam, tam se to nedá dělat najednou. Víme, že muži mají problém s multitaskingem a ženy tam nejsou, takže když dostaneme doporučení v únoru, tak už e, prostě pro forma můžeme čekat na plénum, ale e, den e, přijde, kdy se rada předhoní a my budeme schopni rozhodnout ještě předtím, než rada. To bude potom předmětem velkého rozporu. Možná, že sekretariát by mohl něco vypracovat k tomu, co by se pak mohlo stanovat, ale upřímně řečeno, já bych byla proto, abychom to opravdu eh, eh, zkrátili, protože eh, nejlepší doporučení jsou nám k ničemu, když přijdou příliš pozdě. Takže otázkou je, co udělá rada, když my už budeme hotoví s absolutoriem. A oni potom přijdou se svými připomínkami. Protože ty ani z poloviny nejsou tak důkladné jako ty naše. To, co zjistí rada, my už dávno víme obyčejně. Čili Tohle eh, my musíme eh, zmínit v eh, debatách s radou. Paní kolegyně, já bych se vás ještě zeptala, jakou roli hrají členské státy, jaké možnosti tady vidíte ke zkrácení lhůt? Potom nám musí, pane Gregore, ještě účetní dvůr říci, jaké práce už lze provádět během běžného roku Čili jak důležitá je uzávěrka a konsolidovaná uzávěrka pro vaši práci, abyste mohli eh, zhodnotit, eh, jaké máme reálné šance na zkrácení. A potom je tady samozřejmě také otázka, jak eh, tady interně my můžeme pracovat. Pane Gregore, řekněte mi, kdy je hotová ta výroční zpráva a jde do, na překlad. Protože by se dalo představit, že část práce bychom mohli vyřídit eh, s eh, nějakou předběžnou kopií té zprávy, aniž eh, bychom měli k dispozici všechna jazyková znění. Já vím, že to překročí více tabu, ale jedně tak se můžeme dostat o kousek dále. Na, při poslední revizi jsme nedebatovali o lhutách, byly tam radikální pozměňovací návrhy, ale rozpočtové nařízení není problém. Nejdříve musíme udělat eh, postup a potom eh, podle něj musíme eh, doladit rozpočtové nařízení. Takže paní Buskes nejdřív a potom pan Gregor. Prosím. Merci. Concernant les... Děkuji. Co se týče informací o členských států, ty jsou nezbytné k tomu, abychom připravili účty. Informace o oblasti zemědělství a soudržnosti nám přicházejí 15. února na komisi. Tyto informace jsou tedy přijaty, analyzovány a následně mohou připravit e, účetní závěrku a potom ji můžeme konsolidovat společně s dalšími institucemi, můžeme mm, konsolidovat eh, závěrky pro agentury. Abychom mohli konsolidovat eh, do konce března Eh, to půjde velice těžko, protože závěrku bychom potřebovali hm, předsadit možná o pár týdnů, ale nepodaří se nám to období o moc zkrátit, protože ty eh, ta čísla nejsou k dispozici, komise by neměla kompletní údaje. Ne pokaždé máme všechny informace. Snažíme se spolupracovat s auditory a e, společně už e, pomoci účetnímu dvoru, aby si udělal představu a e, mohl tedy si začít pracovat na auditu. Bez všech informací od členských států nemohu připravit konsolidovanou účetní závěrku nicméně je zapotřebí mít také k dispozici údaje týkající se jiných zpráv, například o výkonnosti. Zprávy o výkonnosti auditu také přicházejí v tuto dobu roku a komise následně je musí, tedy poté, co je nazbírá, tak je musí eh, analyzovat, zpracovat a eh, výsledek schválit. U eh, předběžné závěrky, já vím, to je složité, Eh, už jsme se o to pokoušeli loni, ale eh, eh, obtížně jsme postupovali vpřed. Podařilo se nám dosáhnout konečné závěrky za měsíc, takže podobně bychom chtěli postupovat i teď a v červnu bych to měli hotovo. Já ještě jednu otázku, na kterou jsem zapomněla ty eh, výroční zprávy činnosti generální ředitelství, ty jsou velmi důležité. Kdy je lze předložit nám co nejdříve eh, zveřejnit? Teď je tam 30. Eh, června a v rozpočtovém nařízení, ale to je trošku pozdě. Já si myslím, že konec března. No. Kdy lze předložit to zprávě co nejdříve? Protože samozřejmě pro naši práci pro naše eh, úvahy, eh, pro náš vnitřní život tady na výboru je to velice důležité. Mohla byste nám eh, ještě jednou říci, do kdy by se tyhle daly předložit? The annual activity reports uh, sont Výroční zprávy jsou předkládány výboru k 15. červnu společně s výkonnostní výroční zprávou. Uh, tak to bylo schváleno komisí, je to syntéza výročních zpráv, tak abyste celý ten balíček měli k dispozici. Takže 15. června to je k dispozici. Ähm, Takže o dva týdny. To není příliš mnoho. Otázkou je, kdybychom ehm, my mohli dostat ty zprávy co nejdříve. Jo, to, že, to, že kdy, kdy vy jako předkládáte, je potom jiná věc. Jak jsem říkala, ty dokumenty, které schvalují všechny tyto zprávy, jsou výroční zprávy výkonnostního auditu a to můžeme udělat, když můžeme schválit celý ten pak balíček. Takže nejpozději 15. června to může být a tehdy vám komise může dát k dispozici ty jednotlivé zprávy. Děkuji vám, pane Gregore, prosím. Děkuji vám. Já bych eh, nejdříve ocenil, že ty informace, eh, informace o komisi, eh, že ty NPR budou k 15. červnu a uzávěrka na konci června. To je něco, co my jsme projednávali s komisí už kdysi a vyjednali jsme, vyměnili jsme si dopisy mezi eh, panem Lazarusem a mm, komisařem Ettingerem, takže eh, díky tomu to budeme moci eh, uzavřít práce na výroční zprávě do poloviny července. Možná, že by bylo dobré předložit naše vnitřní lhůty pro předkládání eh, výročních zpráv za rok 2017. Takže eh, na konci května předpokládáme, že všechny ty kapitoly výroční zprávy eh, budou schváleny a od 13. června a 2. července bude prostor pro různé procedury a konečné přijetí těch čtyř kapitol bude 12. července. Takže implicitně tehdy eh, kapitoly jsou připravené eh, k překladu. Potom máme naši vnitřní lhůtu pro eh, předkladatele k zpracování překladu, to je do konce srpna a v prvních týdnech září připravujeme mm, grafickou úpravu a děláme korektury dokumentu a připravujeme ho na vydání. Takže to je příklad toho, jak to vypadalo jak to vypadá tady ten harmonogram za rok 2017. A pokud bude vytvořena eh, nějaká pracovní skupina k eh, synchronizaci eh, toho harmonogramu mezi těmi institucemi, tak rádi to rádi se zúčastníme. Děkuji. Takže, takže když ta zpráva je hotová 12. července, takže otázkou je, jaké korektury, já chápu, že to doladění, aby to bylo všechno v pořádku, takže mm, takže eh, potom eh, v září musí být eh, konec, tedy to musí, musí být jako, to, to, samozřejmě to nejdůležitější, co děláte v roce, takže vám nechceme nic brát, ale nemyslíte si, že byste to mohli dát k dispozici jenom v jednom jazyce eh, a potom eh, se zpracovaly překlady. Myslíte si, eh, že takovéto zveřejnění 12. července vzhledem ke korekturám by bylo možné, nebo je to vyloučené? Prosím, pane Gregore. Tak to je, myslím, tak strategické rozhodnutí že náš eh, předseda by to musel probrat se všemi kolegy na kolegiu. Jak říkáte, eh, to by eh, pravděpodobně prolomilo některá tabu. Ale vzhledem k tomu, že doporučujeme v našich zprávách, abychom zvýšili odpovědnost a vzhledem k tomu, že tady máme Evropskou unii 28, 27 ženských států, brzy tak eh, myslíme, že to musíme symetricky postoupit všem eh, členský, eh, členským státům. To je můj pracovní předpoklad. Ale je to klíčová otázka, kterou probereme interně a s panem předsedou a doufám, že vám budeme schopni na tuto věc zareagovat. Mnohokrát děkuji. Kdyby potom byly nezbytné korektury, a já předpokládám, že ty korektury jsou drobné, tak se můžou eh, dělat, eh, udělat korigenda následná, aby ty informace byly eh, každopádně opravené. Já bych opravdu byla ráda, kdybyste se nad tím zamysleli, protože jinak se opravdu nedostaneme vpřed v celé té věci. Takže abych to nemluvil jenom já, tak Derek. Děkuji, paní předsedkyně. Samozřejmě Eh, do eh, v procesu absolutoria je zapojená řada institucí a, a je tady také velká úloha členských států, což eh, celou věc značně komplikuje a to v různých fázích absolutoria pro některé členy je velice obtížné udělat si o tom obrázek, protože je tam zapojena spousta institucí. Jedna instituce řekne, my to rádi uděláme rychleji, ale závisíme na jiné instituci. Eh, která, se musí, která musí nejdřív eh, vyhotovat. Takže by bylo užitečné, abychom měli určitý diagram nebo eh, tabulku, kde by byly vypsány jednotlivé fáze absolutoria s odpovědnými instancemi. Potom bychom viděli, kde jsou možnosti urychlit proces, uvidíme, kde jsou jaké překážky a Možná, že náš sekretariát by eh, v návaznosti s dalšími institucemi tohle mohl udělat a až uvidíme ten obrázek, tak uvidíme, kde eh, by se to dalo zrychlit, celý ten proces. Eh, rádi něco takového uděláme a určitě něco takového zpracujeme kolegyně Ayala Sender. Děkuji. Děkuji vám, paní předsedkyně. Já jsem si vyslechla tu diskuzi. A pozbírali jsme tedy informace o tom, co se děje. My si přejeme mít všechny informace eh, bez duplikace a možná je možné to nějak eh, zracionalizovat tak abychom eh, zjednodušili například dotazníky, mm, jako to může být v případě agentur. A kolega Sarvema už eh, o tom hovořil. V každém případě si myslím, že komise by mohla udělat něco podobného, neboli mít základní dotazník, pokud se na takovém základním dotazníku shodneme, a Potom eh, specifické eh, dotazníky by byly možné pro hm, patřičné roky či patřičné eh, potíže nebo pro rok N plus 1. Možná, že to by se také dalo zracionalizovat. Takže zaprvé podívejme se na to, jakou informaci dostaneme v červnu. Červen je velice důležitý měsíc a už v něm můžeme začít pracovat v našich eh, aktivitách eh, týkající se absolutoria ještě před začátkem léta. Podíváme se tedy, jaké základní informace budeme mít eh, v tu dobu a co bude dostupné prostřednictvím různých institucí a těchto dotazníků. Já si myslím, že by bylo dobré takto postupovat. A také bychom měli trochu více tlačit na to, aby se zlepšily eh, postupy, včetně informací, které přicházejí z členských států. Já jsem přesvědčená, že i komise by si přála mít informace dříve. A také eh, se podívám na svou práci s účetním eh, dvorem. Tím to se můžeme zaměřit i na to, jak vypadá ta tradiční eh, metodologie a eh, jak ji případně zlepšit. Já jsem přesvědčena, že o tom můžeme diskutovat ještě dál, například na schůzi koordinátorů. A možná bychom letos mohli zavést pracovní skupinu v institucích a já tuto práci stejně musím odvést, protože eh, se tím zabývám jako zpravodajka. Eh, takže eh, paralelně ke, k absolutoriu letos, a já si myslím, že proces absolutora by se skutečně měl zjednodušit, protože ty dokumenty vypadají jak encyklopedie nebo Bible. A musíme se podívat na to, kde lze dosáhnout nějakého pokroku Ehm, první informace můžeme mít už na začátku roku a ty v tu dobu ještě úplně nepoužíváme, k tomu máme follow-upy eh, z absolutorií z předešlých let. A to je někdy důležité, protože nám to doplňuje obrázek o ehm, zprávě o tom, jak, eh, jak byly eh, řízeny jednotlivé subjekty a můžeme se tedy zaměřit na to, zda bychom mohli už před letní pauzou odvést eh, podstatnější kus práce, tak aby v druhé polovině roku jsme se mohli zabývat jen těmi body, o kterých jste hovořili, tam, kde je zapotřebí detekovat nějaké chyby, které zapotřebí opravit, nebo kde je zapotřebí se zaměřit na určité Mm, prvky či položky. Takováto pracovní skupina a v ní stínoví zpravodajové by měli přístup k patřičným dokumentům a mohli by na tom pracovat a mohli by následně reportovat e, koordinátorům. Já bych byla ráda, abychom si e, zjednodušili tento postup, aby byl rozumnější Často máme spoustu informací a ještě další si vyžadujeme. Někdy prostřednictvím účetního dvora nebo agentur nebo komise už informace máme, přesně ty, které potřebujeme. A e, v podstatě žádáme jen o to, aby byly ještě někým tedy e, odsouhlaseny nebo orazítkovány. E, takže Mm, pokud je tu dobrá vůle, jak bylo vidět, eh, tak bychom takto mohli eh, postupovat. A co se pak týče rady ehm, s dobrou vůlí k dialogu, by to pomohlo i k dalšímu pokroku eh, v absolutoriu. Tak, děkuji. Když chceme dosáhnout postupu N plus 1, tak musíme úplně to absolutorium celé překopat. Čili N plus 1 Eh, to znamená eh, decembrové plénum ve Štrasburku a potom to musíme nastavovat o tamtud. Jak by to mělo vypadat tedy? A vycházejme, eh, že rada by byla také připravená a závisí to tedy na spoustě faktorů, které nelze podceňovat. Nicméně můžeme to nadstínit, jak by to vypadalo. A potom, když jsem začala tak eh, se absolutorem vždycky dělalo eh, eh, v květnu, teď už jsme to předsunuli na březen, takže doufáme, že časem to opravdu dotáhneme na N plus 1. Něco takového předložíme a potom samozřejmě je tady otázka standardizace mm, dotazníků komisi a institucím. Když vidíme, jaké odlišné problémy v těch jednotlivých problémech jsou a, a to podávání zpráv, no tak já mám pochybnosti, eh, pokud jde o standardizaci, eh, eh, která je ovšem možná u agentur. Jestli je to v případě komise možné. V každém případě v našem zájmu toto a proto při poslední revizi rozpočtového nařízení jsme řekli, že potřebujeme ty a ty informace, abychom je vždycky nemuseli vyžadovat Eh, prostě aby tam rovnou byly obsaženy eh, a eh, po určitém odporu jsme dosáhli schody na tomto. Já mám ovšem dvě špatné zprávy a jednu dobrou pro výbor. Špatná zpráva je, že jsme výbor, který tady u nás nejvíce zasedá. Druhá nejhorší zpráva je, že absolutorium je spojené s čtením zhruba 8-9 tisíc stránek když to uděláme všechno. Nemusíme dělat všechno, proto tady máme zpravodaje. Čili eh, ten, kdo si eh, jednou osvojí eh, těch, takže máme tady těch 8009 stránek. Ovšem ten, kdo se opravdu vyzná, co se děje v EU a v institucích, ve fondech, tak ten si to jednou přečte. Takže ty, ty, ty, některé klíčové dokumenty ovšem musíme vědět. To jsou ty zprávy o činnosti e, generální ředitelství e, těch klíčových, to znamená zemědělství a regionální politika. A tyhle zprávy by mohly být neformálně k dispozici už, když jsou hotové na konci března. A potom e, prostě tam do 15. června v komisi jsou v nějakém interním řízení v šupliku. Z našeho pohledu se to musí změnit. Musíme je dostat dříve. Alespoň eh, zemědělství a, a regionální politiku, protože to je klíčové pro EU. To jsou obrovské fondy. Když k tomu ještě potom vezmeme výzkum nebo devko, tak už eh, jsme eh, toho svoukli. U každého hm, kapitoly máme něco. Eh, generální ředitelství pro eh, lidské zdroje eh, by mohlo být lepší. Každý rok se rozčiluju nad tím, co tam není. Takže takové kritické čtení by bylo důležité. I komise by sama mohla říci. Opravdu tady správně zúčtováváme a nebo jenom mlžíme. Takže bez předsunutí těchto zpráv to také nepůjde. Potom ta věc, o které hovořila kolegyně Ayala Sender pracovní eh, skupiny. Já si myslím, eh, že je důležité, aby byla nějaká taková pracovní eh, skupina, kde ten elán opravdu se musí využít. Musíme se zamyslet nad tím, jak oslovit radu, jestli pozveme předsednictvím a konfrontujeme písemně s tou otázkou, co jim tady řekneme, abychom hm, tu debatu mohli opravdu dále, abychom s ní mohli pokračovat. Potom je tady otázka agentur a otázka účetního dvora. Takže každý má takovou určitou část, nad kterou se musí eh, zamyslet. A potom můžeme eh, celé to eh, řízení přenastavit. Ovšem mě je jasné, že v každém případě budeme muset vyslechnout komisaře v jednom slyšení. Více komisařů, zatím teď je to rozdělené, ty agentury, tam to musí být hladce, ty agentury dřív a ty další instituce aby komise eh, ještě měla eh, potom trošku víc času, protože je to nejzložitější rozpočet. Takže musíme eh, vytvořit různé modely toho, jak by to šlo. Ale každopádně s těmi stávajícími lhutami to nepůjde, to už jsme viděli. Ines, prosím. Co se týče práce komise, myslím, že se shodneme. A Myslím, že eh, nakonec se setkáme se stejnými informacemi, které se objeví ve více rozprávách, takže by bylo možné eh, všechny tyto informace využít eh, tak, aby na těch osmi tisících stránkách nebyly ty samé údaje, které se budou opakovat vícekrát, ale aby tam byly, mm, bylo možná víc informací. E, neměli bychom tedy žádat věci, které už jsou obsaženy e, ve e, zprávách, neměli bychom žádat vícekrát ty též informace. A pokud se například mají překládat tyto stránky, jejich 8 tisíc, tak bychom mohli naše efektivitu zlepšit i tím, že bychom neopakovali čtení týž informací, jak se nám někdy stává. A v tom moře informací se nám pak nedaří najít to, co hledáme. Jenom racionalizovat to, co máme. Äh, Určitě. To je opravdu nezbytné, zejména eh, když víme, že v příštím roce eh, počet kolegů, eh, který, kteří se budou zabývat tisícemi dalších věcí, bude velký. Takže pokusíme se eh, svolat takovou pracovní skupiny, eh, skupinu a pokusíme se také eh, standardizovat ty postupy, dokumenty, které se předkládají teď k 15. červnu. Ty jsou opravdu klíčové. Pro nás jsou velice důležité, ale abychom to opravdu mohli vyhodnotit, musíme zapojit také řadu dalších instancí a to je opravdu problém. Prostě rozpočtová a, a, a kontrola není nic pro lenochy, to jsme vždycky věděli. Nikdo se nehlásí další do debaty, tím jsme se dostali na konec tohoto e, bodu pořadu jednání, takže mnohokrát děkuji. Ještě někdo by se chtěl přihlásit? A... Tak e, z těch stávajících účastníků to tak e, u nikoho není. Já vám každopádně děkuji za velký zájem a, a Společně s vámi se budeme snažit eh, o lepší, méně byrokratické řízení eh, a i my eh, se tady budeme snažit dosáhnout dalšího zlepšení. Teď bod 9. Evropský soudní dvůr je ještě, už, ještě v zácpě, nebo už ne? Už je tady. Výborně. Kde jste? Eh, vítám tady pana Valeria Blaka z Evropskému a eh, z Evropského soudního dvora. Kroky návaznosti na absolutorium za rok 2016 k eh, soudnímu dvoru. A panu Plakovi bych ráda dala slovo k tomu, aby to schrnul ze svého pohledu. Děkuji. Děkuji vám, paní předsedkyně. My jsme byli pozváni, abychom s vámi diskutovali o důsledcích eh, rozhodnutí eh, T639-16P eh, z druhé komory soudního dvora. Je to návrh týkající se Alexandra Kornizova, soudce Soudního dvora. Jmenování eh, Ohledně jmenování se diskutovalo tedy o potíže ohledně postupu, což vedlo eh, soudní dvůr k tomu, aby konstatoval neplatnost eh, držení veřejného úřadu. A a to je tedy bodem 53 absolutoria. A bylo zapotřebí upřesnit to rozhodnutí druhé komory soudního eh, dvora a to, jak je ovlivněno rozhodnutím soudního dvora nyní fungování této druhé soudní komory. Rozhodnutí soudního dvora a judikatura je platná, dokud nejsou případně anulovány vyšší soudní instancí. A to nás vede k závěru, že v tuto chvíli je tu toto eh, eh, rozhodnutí hovořící o nelegálnosti složení druhé komory soudního dvora. Určité eh, eh, od námitky, jejich celkem osm, eh, jsou nyní u soudního dvora a jen dvě se týkají ehm, administrativní části, tedy soudního dvora a jmenování soudců na základě rozhodnutí z 23.1.2018. Jsou to ještě dva další rozsudky, které mohou být zrušeny ze stejného důvodu. A e, další tedy e, soudní rozhodnutí Eh, mohou být takto zrušená. Nic dalšího by ale nemělo být spochybněno. To je tedy taková prvotní informace. To je tedy v bodě 53 usnesení o e, absolutoriu. Jsem vám k dispozici, eh, můžete se ptát na detaily. Děkuji. Vy jste správní ředitel eh, v, u eh, soudního dvora a samozřejmě by bylo pěkné eh, slyšet ten příběh, ke kterému se měl tedy soudní dvůr nějak postavit. Je, jsme vděční, že jste přišel. Takže je tady rozsudek, že Eh, eh, jmenování eh, soudce, tedy napadající jmenování soudce soudu pro veřejnou službu. A, mm, soudce jasně řekl, že to jmenování bylo mm, nelegální. Díky nelegalitě toho jmenování radou, která tady není zastoupená, všechny rozsudky, které, které eh, prošly rukama tohoto soudce, jsou nelegální. A z těch šesti rozsudků byly čtyři napadeny. Čili to si myslím, že je docela eh, špatné číslo. A vzhledem k nákladům, eh, které toto jmenování na čtyři měsíce, to je opravdu chabé vysvědčení. Nebo chabé vysvědčení. Když se podívám eh, na tohleto jmenování, já si nedokážu představit, že eh, si to eh, soudci nevšimli. Ten seznam byl z, z jiného výběrového řízení soudců z toho roku 2013. Já se ptám, jestli někdo z vás upozornil radu Eh, že eh, v tohle jmenování není tak v pořádku, jak... Eh, ne, není v pořádku. A sice, že to, a potom k té věci ještě toho jmenování toho bulharského soudce, k tomu se ještě dostaneme. Prosím. Já bych řekl, že nepřísluší soudnímu dvoru, aby interferoval do jmenování svých členů. to je kompetencí jiné instituce, eh, konkrétně rady. Soudní dvůr tedy nemůže eh, nějak eh, měnit rozhodnutí v kompetenci jiné instituce. Já vám tady toho nemohu mnoho říci, protože jsem zástupce soudního dvora, nemohu se tedy eh, vyslovovat eh, k eh, právním analýzám nebo faktickým záležitostem. Já se omlouvám, ale musel jsem to takto upřesnit. Chtěl bych se vrátit jen k těm údajům, které jsem vám poskytl. Jedná se o čtyři věci konkrétně. u eh, soudu pro veřejnou službu. Je to celkem 21 eh, případů, jen dva eh, byly anulovány, dvě rozhodnutí byla anulována a jeden tedy, protože mm, došlo k mm, nesprávnému využití tedy moci toho soudce. Takže všechno ostatní zůstává v platnosti. Děkuji vám. Děkuji vám. Čili eh, dva jmenování a dvo, dvě další eh, anulace, takže dobře, to jsem si napsala. Takže teď ten soudce ještě pořád působí u soudu, eh, bylo další výběrové řízení a v tom výběrovém řízení je tady eh, samozřejmě eh, eh, důležitá profesní zkušenost. Ten bulharský soudce díky svému působení u toho soudu pro veřejnou službu měl samozřejmě výhodu. A tahle výhoda, to, to žádný další bulharský soudce neměl, tyhle zkušenosti se soudu pro veřejnou službu. Takže jakou eh, roli ty tyto zkušenosti eh, eh, u toho bulharského mm, soudce hrály, které získal nelegálně? Jak důležité to bylo při jeho jmenování do, účetního, do soudního dvora samotného? Ještě jednou, paní předsedkyně, musím říci, že soudní dvůr se neúčastnil procesu jmenování eh, tohoto soudce. Jeho nominace, protože je to eh, Soudní dvůr Evropské unie, vyplývá eh, z článku 240, 254, 255 a to na základě tedy eh, nominací z členských států, konkrétně vlády, tedy vláda, eh, takto designuje kandidáta, rozhodne o konkrétním jménu. Já k tomu nemohu nic říci, nemohu eh, následně diskutovat o tom, do jaké míry mohla něco ovlivnit zkušenost čtyřměsíční tohoto soudce tak vaše odpověď mě teď nepřekvapuje. Ale možná eh, doznáváte tak trochu, že to celé je eh, věc více než jednoho problému. Takže eh, soud, před kterým je řízení, vyvolává určité pochybnosti. Tady to, to, to opravdu... Ko, koho já se můžu zeptat? Na to, Jakou roli hrála jeho pracovní zkušenost u soudu eh, pro veřejnou službu při eh, výběru? Eh, kdo předsedal výběrové komisi a koho se tedy můžeme zeptat? Protože my jsme tady na konci toho, co je zajímavé, a to je otázka, jestli ti bulharští kandidáti, kteří neprošli, by právě kvůli tomuto nemohli žalovat. Alors, la, la, la procédure de nomination. Postup jmenování soudce do Evropského soudního dvora se liší od jmenování soudce eh, k soudu pro veřejnou službu. Vyplývá to z textu smlouvy. Jmenování bulharského soudce z toho není eh, patrné, že zde bylo několik eh, možných eh, kandidátů. Tady se jedná o vnitřní bulharskou záležitost, jejich vlastní proces a já jej teď nemohu nějak komentovat. Um výboru eh, pro článek 254 o fungování Evropské unie eh, se může přiložit takováto otázka a to je výbor, který se zabýval právě eh, jmenováním tohoto soudce. Já teď nemohu jednat nebo hovořit za tento výbor a nemohu se vyjádřit ohledně otázky, zda ty čtyři měsíce zkušenosti byly nějakým způsobem zhodnoceny při jejich rozhodování. Já vám k tomu opravdu víc nemohu říct. Takže koho bychom se na to mohli zeptat? Euh, No, eh, proces jmenování je proces, který je prováděn členskými státy, konkrétně vládami členských států. Nevím, zda si přejete se obrátit konkrétně na tento členský stát. Já bych se ráda zeptala a předsedy toho výboru volebního e, pro výběr tohoto soudce. Kdo to byl? vous, parlez du comité. Máte na mysli eh, ten výbor eh, po článku 255. Eh, no jistě to, vám, to jméno sdělíme. Pan Mazovej, předseda. Takže já jsem ráda, že jste nám to něco takhle sdělil. A my se eh, eh, zkusíme eh, navázat kontakt s panem Sovézem. Víte, já si myslím, že je pochybné, že tady máme problémy s výběrem soudce, který musí být podle zákona nezávislý. Já jsem tohle ještě nikdy neviděla. A teď vidím, jak se to celé obchází a podkopává. A osobně to je opravdu v to je opravdu eh, závažná věc. V životě nejsou žádné náhody, to jsem se naučila v politice. A ta otázka nelegality eh, eh, v jmenování k soudu pro veřejnou službu a potom ta následná řízení. Samozřejmě tady nešlo o, o čtyřměsíční jmenování, tady šlo o, o to, aby se vytvořila fakta pro budoucnost. Pro mě to zanechává velice horkou pachuť. A, a mm, soud k tomu mlčí prostě. Hmm. Debatuje se o tom u soudu, nebo je to uh, všem uh, jedno? Jak to máme my tady chápat? Paní předsedkyně, tato Otázka se samozřejmě týká každého na soudním eh, dvoru. Soudní dvůr, chci zopakovat, že zde nemá žádnou kompetenci ani žádnou úlohu při jmenování eh, soudce. A chtěl bych zdůraznit, že se jedná o aspekt, který se nijak netýká eh, v žádném případě absolutoria soudního dvora. Třeba, že to bylo napsáno do zprávy o absolutoriu. A vy máte k dispozici eh, informace a toto jmenování nerozhodl soud. To je důležité zdůraznit. Takže mm, soud tom nemůže nic eh, udělat. Eh, Moment habe ich noch keine Zielscheibe. Wenn ich eine hätte, Teď zatím nemám žádný cíl, na který bych e, mířila. Já e, se pokouším otáz, spíše klást otázky. Mě udivuje, že celá tahle věc e, proběhla v takovém velkém mlčení. A probíhá. vzhledem eh, k eh, faktům, která eh, považuji za pochybná. A chci vám trošku odporovat, pokud jde o, o příslušnost tohoto výboru. My odpovídáme za finanční důsledky těchto řízení a tohle má zásadní finanční důsledky, zatím mělo a možná ještě má a bude mít. Takže tady vám rozhodně odporuji. A už teď chci říci, že tady eh, vznikají zásadní eh, náklady pro daňového poplatníka, aniž eh, by to bylo nějak efektivní, protože všechny ty rozsudky nejsou, mohou být spochybněné a co bude s nimi budoucím ještě nevíme, protože já si myslím, že celá tahle věc ještě není ukončena. Každopádně vám děkuji mnohokrát, pane Blako, za přijetí a já se obávám, eh, že eh, tento rozhovor ještě bude muset eh, vést nadále. A teď se dostáváme k bodu číslo 8 na pořadu jednání, zvláštní zpráva 10 2018, režim základní platby pro zemědělce. Naší zpravodajkou je paní Schmidt. Máme tady zpravodaj účetního dvora pana Figerejda. Předpokládali jsme úplné představení této zvláštní zprávy a, a pozvali jsme na to tedy eh, kolegy. Takže pane Figueiredo, prosím, představte nám tu zprávu ještě jednou. Bez mikrofonu. you. It's an honor. Thank you, thank you. Ano, je mi velkou ctí a velkým potěšením že mohu pozitivně reagovat na vaši žádost ohledně úplné prezentace této auditní zprávy. Na základě tedy té stručné prezentace, která proběhla před několika týdny. Tedy mám pro vás prezentaci v PowerPointu, což nám snad ustadní komunikaci, přičemž vám představím závěry a doporučení pro komisi ohledně eh, systému základních plateb pro zemědělce. Představím vám celkové závěry tohoto auditu a v podstatě mohu říci, že systém základních plateb pro zemědělce je operačně na správné cestě, ale má omezený dopad na zjednodušení, zacílení a konvergenci úrovní podpory. Co se týče výpočtu, máme tyto závěry. Výplatní agentury se významným způsobem zasnažily, aby ten nový systém eh, schválený v rámci reformy SZP 2013 dostali na eh, správnou kolej. Kontrolní systémy v členských státech, které jsme navštívili, převážně eh, kompenzovaly riziko nesprávného výpočtu a alokace přímých plateb Vyplácení přímých pladeb eh, celkově nebylo zasaženo chybovostí, jak eh, jsme uváděli v naší výroční zprávě za daný rok. Ovšem v některých případech byly hodnoty přímých plateb nepřesné, vypočítávány provizorně, anebo byly založené na odhadech a některé platební agentury, které jsme navštívili, měly zvlášť problémy přičemž uvidíme proč. Co se týká eh, zprávy komise nového systému eh, základních plateb, zjistili jsme, že komise poskytla členským státům rozsáhlé pokyny a její audity byly, eh, respektive výsledky auditu byly dobré, nicméně určité monitorovací informace pro komisi chyběly. A pak jsme také zjistili, že komise mohla chtít více od certifikačních orgánů v členských státech. Co se týká zjednodušování, připomínám vám, že zjednodušování byl jeden z hlavních cílů této reformy. Ale pravidla EU obsahují různé možnosti a výjimky. A mnoho možností zvolených členských států bylo nevždy za účelem zjednodušení. Tady máte jeden takový příklad. Jsou to určité možnosti z jednoho členského státu co do stanovení zemědělských regionů. Ve stejné oblasti eh, se překrývalo několik zemědělských regionů. A některým zemědělcům tento systém možností umožnil realizovat eh, jaksi, zisk bez jakékoliv práce. Co se týká zacilování, to byl také důležitý cíl reformy SZP, aby se lépe cílilo na, zeměděl, na zemědělce. Byl zaveden nový koncept aktivního zemědělce. Byly zjištěny v této oblasti určité dobré výsledky, ale obecně to bylo velice složité a mělo to omezený dopad. A proto od letošního roku členské státy na základě rozhodnutí parlamentu a rady mohou eh, redukovat kritéria, na základě kterých eh, žadatelé demonstrují, že jsou aktivní zemědělci eh, a mohou přestat s aplikací tzv. negativního systému. Co se týká eh, eh, kategorií půdy, Zjistili jsme, že reforma rozšířila kategorie půdy, na kterou se vyplácí podpora. Některé členské státy měly proaktivní přístup při kompenzaci rizik eh, spojených se spekulacemi, ale nová pravidla ohledně způsobilosti půdy vytvořila rovněž určité implementační problémy, podle našeho názoru. Co se týká konvergence úrovně podpory, což byl jeden z hlavních cílů dané reformy. V rámci reformy se staly úrovně podpory na hektar uniformnější, ale zdůrazňujeme, že v 11 z 18 členských států budou přetrvávat výrazné rozdíly po roce 2019. Tady máte takovou mapku eh, rozdílných řešení, která eh, zjistíme v roce 2019. Eh, Přímé platby jsou omezené co do řešení problémů s přími zemědělci. Většinou jsou ku prospěchu větších zemědělských podniků. A to, že nemáme eh, žádný, eh, žádný základní práh a nemáme jasné cíle, tím je velice složité stanovit efektivitu a účinnost této formy podpory. Na základě těchto zjištění tedy naše doporučení. Za prvé, že komise by měla řešit slabiny klíčových kontrol a že by měla upravovat nároky na platby, kde jsou eh, hodnoty ovlivněny chybovostí nebo zastaralostí údajů. Komise by rovněž měla zrevidovat systémy pro rozšiřování informací mezi členskými státy. Zjistili jsme určité slabiny i v této oblasti. Komise by dále měla najít nějaká řešení pro vynucení eh, předávání klíčových informací na straně členských států. A rovněž si myslíme, že komise by měla vyjasnit eh, konkrétní role sebe sama a role certifikačních orgánů v rámci toho nového systému základních plateb. Myslíme si, kromě toho, že komise by předtím, než učití, učiní jakýkoliv návrh pro eh, budoucí návrh SZP, by měla analyzovat eh, otázku podpory příjmu pro všechny skupiny zemědělců. Dále by měla definovat operační cíle jakéhokoliv podpůrného mechanismu příjmu a přeskoumat, jak by tento mohl být nejlépe navržen, aby efektivně dosahoval takových cílů. A nakonec jakákoliv navrhovaná opatření by měla propojit s přibližnými operačními cíly a základními hodnotami, na základě kterých by mohla být výkonnost takové podpory porovnávána. Dámy a pánové, děkuji vám za pozornost. Toto jsou tedy ty nejpodstatnější závěry, které jsme zjistili v rámci své auditní práce a rovněž doporučení, která si myslíme, že by komise měla řešit. Přičemž komise některá doporučení přijala, a v některých případech komise naše doporučení nepřijala. Děkuji vám, paní předsedkyně. Děkuji vám za tuto důležitou zprávu, která pokrývá významnou část plateb. Spravodajkou za nás je paní Schmidt, která má slovo. Děkuji. Děkuji za komplexní zprávu. Je velice důležité, když vydáváme tolik peněz, abychom se přesně zaměřili na to, co se s nimi děje. Je to významná zpráva. Když dostáváme takovéto zvláštní zprávy k systému podpor v zemědělství, tak um, máme už předem trošičku ponětí o tom, jak se věci mají, zda eh, ty cíle jsou nebo nejsou plněny a jak a zda jsou měřitelné. Jeden důvod jsou rozhodně rozdíly mezi členskými státy, které jsou nadále veliké. Další důvod, eh, který je mi tak trochu trnem v oku, je to, že národní orgány jsou zatíženy obrovskou administrativní zátěží a to je vždy něco, co mi dává zamyslet se nad tím, zda bychom proti tomu neměli něco dělat. Na druhou stranu mě těší, že účetní dvůr mluví takto jasně. Cíl SZP je ve smlouvách formulován jasně, tedy pro zemědělce, kteří jsou tak důležití v našich zemích, je potřeba zajistit náležité živobytí. S odkazem na eh, ten, tu základní podporu, eh, tady máme trošku problém. Cíl SZP, tedy produkovat potraviny, který je zakotven v tom základním nařízení, to stále není přeneseno do nějakého měřitelného cíle. Nemáme žádnou výchozí hodnotu, na základě které bychom mohli eh, hodnotit výkonnost a účelnost této podpory co do zlepšení eh, finanční situace vlastníků zemědělských podniků. Rovněž není známo, jaké rozdělování této podpory mezi zemědělci je nejefektivnější, nejúčinnější, chcete-li, abychom tedy v Evropě zajistili rentabilní produkci potravin a abychom, jak jsme řekli, zajistili náležité životní podmínky provozovatelů zemědělských podniků. Řekla bych, že mnoho doporučení účetního dvora můžeme jedině podpořit. Ačkoliv eh, jak si ta správní zátěž pro národní orgány je velice vysoká, je jasné, že ty klíčové kontroly musí nutně fungovat. Je potřeba, aby odpovídaly informace o využívání půdy, aby byly aktualizované, eh, protože konec konců je potřeba mít možnost provádět kontrolu. Podle našich informací je zemědělství v různých státech různé, třeba v Polsku je jiné než ve Švédsku a podle mě je tím pádem potřeba více zohlednit to, aby ten právní rámec pro základní platby byl stanoven jednotně a byl aplikován jednotně, protože ty eh, různé možnosti a, a mm, systémy eh, výpočtu na straně komise nechaly členským státům obrovský manipulační prostor a ten celý systém to vůbec nezjednodušilo byť tedy pro národní orgány to vytvořilo další administrativní vrstvy, eh, respektive vrstvy administrativní práce. Chtěla bych podpořit zejména doporučení 2 a 3, které jsou, která jsou orientována na budoucnost. Doufám, že se také stanou realitou. Pokud ovšem v roce 2020 budeme mít méně peněz v, tom, eh, v té přihrádce na zemědělství, bude to problematické. Je potřeba podporovat také aktivní zemědělce. Zemědělská produkce má produkovat potraviny, pot, zajišťovat potravinovou bezpečnost a to je naprosto zásadní. Je potřeba rozlišovat mezi vlastníky a mezi obhospodařovateli. Pokud to není stejná osoba eh, a vlastně podnik a také je potřeba zohlednit tedy nejrůznější formy podnikání, ale nesmí to generovat další administrativní zátěž pro národní orgány, protože oni už toho mají naloženo naloženo dost. je čas, aby komise e, začala hodnotit e, příjmovou situaci všech zemědělských podniků a aby analyzovala systém podpor. Je potřeba e, zhodnotit zemědělský potenciál jednotlivých ploch, je potřeba zhodnotit rozdíly mezi jednotlivými plochami protože eh, například eh, jsou plochy používané pro zemědělskou výrobu a jiné plochy jsou nechány ladem, takže je potřeba zhodnotit, kolik se toho obhospodařovává a eh, co se využívá, jak, jaké, jaký má zemědělec příjmy ze zemědělství, jaké má příjmy z jiné činnosti. Je potřeba zhodnocovat hospod, konkurenceschopnost zemědělských podniků, přičemž je potřeba zdůrazňovat dobré příklady. No, zkrátka a dobře, je potřeba, abychom se zaměřili přesně na to, kam a jak se peníze využívají. Je, a proto je potřeba nejprve znát aktuální stav a teprve poté se můžeme eh, ptát na to, zda je ta podpora účelná a smysluplná. Děkuji vám. Děkuji vám. Mám několik žádostí o slovo jako první paní Kadenbach. Děkuji. Děkuji účetnímu dvoru za prezentaci a děkuji také paní kolegyni Schmidt za její příspěvek, který mohu jedině podpořit. Řekla bych, že je naprosto zásadní, abychom zdůraznili, že eh, potřebujeme nutně tu analýzu příjmu, protože eh, jinak tady skutečně vzniká dojem, že v podstatě rozdáváme evropské peníze z takové velké kropicí konve a de facto je nám úplně jedno, kam ty jednotlivé kapky spadnou, protože nemáme jasně definované cíle. Není to konkrétní. Ale abych to schrnula, hovoříme tady o nějakém objemu eh, 18 miliard euro, které se rozdělují mezi 4 miliony podniků, a to ne ve všech oblastech, respektive ne ve všech oblastech, jak říkala paní Schmidt, se jedná o podporu příjmu. Obecně vzato bych ne poopravila, ale ráda konstatovala, že ten nárok na zachování určitého příjmu zemědělců se odkazuje na, tu, na ten princip základních plateb. Nicméně eh, celková zemědělská politika musí jít daleko nad rámec jen podpory příjmů v základních, plat, eh, v základních platbách. Musí řešit celkový zemědělský prostor, venkovský prostor, eh, environmentální otázky, ochranu zdraví a tak dále. Takže s ohledem na nastavení budoucí zemědělské politiky je pro mě naprosto zásadní, aby ty úkoly, které dnes plní druhý pilíř, byly analyzovány v jednotlivých zprávách, tak jak se to trošičku děje, zda plní své úkoly. A já si myslím, že potenciálně, pokud by muselo dojít k škrtům, tak si myslím, že by, to mělo, eh, že by se to mělo dít právě v těch základních platbách. Eh, potřebujeme totiž přímé subvence, doplněné třeba o e, národní programy, aby nedocházelo k tomu, že nějaký zemědělec ty peníze jakoby najde, že je dostane, aniž by musel cokoliv dělat, nebo aniž by musel být v konkrétní situaci. Ehm, trošku problém je vždy v tom, vlastně kdo za to může, protože zatím, vypadá, zatím to vypadá tak, že je to komise, která by měla znovu a lépe definovat ty úkoly, které má dělat. Někdo říká, že to jsou členské státy, kdo má moc práce. Eh, podle mě je to ale ve finále poměrně jednoduché, protože se jedná o eh, evropské peníze, které v případě neefektivního využívání je potřeba svolat zpět, ale musíme mít jistotu, že bude možné přes národní auditní orgány a podobné orgány dohledat, že ty peníze, které se použijí, jsou použity správně. A já si myslím, že zde právě musíme najít rovnováhu mezi tím, aby ta byrokracie nebyla moc složité, složitá, aby nedocházelo ke zbytečnému zpětnému svolávání peněz a zároveň, abychom zajistili zjednodušení, a zajistili zjednodušení, které ale nebude přílišné, aby to umožňovalo zneužití toho systému. Takže ano, zjednodušení, ale rozhodně ne ku neprospěchu e, e, spravedlnosti. Jinými slovy, nerozdělovat peníze z té pomyslné kropicí konve, Eh, aby se vědělo, kam ty peníze jdou, aby peníze šly těm podnikům, které to skutečně nutně potřebují. Děkuji, pan Klinc. Děkuji mnohokrát, paní předsedající. Eh, jako předřečnice bych rád zopakoval, že zde hovoříme o velice významném rozpočtu 18 miliard za rok, to je hodně peněz a my máme samozřejmě všichni zájem na tom, aby ty peníze byly nasazeny tak, aby ty cíle, které jsou s tím spojeny, byly splněny. Ty cíle, na, na těch se jistě rychle shodneme, to znamená přiměřené životní podmínky, zajištění eh, výroby potravin, zajištění existence provozovatelů zemědělských podniků, to je všechno v pořádku. Já musím říci, že ta zpráva, a děkuji eh, zpravodaji účetního dvora za jeho přednes, jasně říká, že v zásadě eh, je zde mnoho otevřených otázek. Účetní dvůr obvykle hovoří eh, i v kritických bodech velice slušně a té kritiky je tady opravdu hodně. Jak říkala paní Šmity, paní Kardenbach, já si myslím, že my jako zpravodajové parlamentu bychom se nejprve měli shodnout na tom, zda ty návrhy účetního dvora, které jsou poměrně dobré, Eh, zda s nimi budeme spokojeni, nebo zda chceme něco dodatečného. Já si myslím, že u takto velkých částek máme eh, povinnost velice pečlivě kontrolovat, zda by se nemělo stát ještě něco. Musíme zkrátka jít až do detailu. Zde je jeden velice zásadní bod. Příští rok nebo přes příští rok nejpozději bude stanoven nový víceletý finanční rámec. A já si myslím, že teď je pravá chvíle, abychom si řekli, jak se věci přesně mají. Pokud správně chápu, tak ta souhra mezi komisí a členskými státy eh, zatím není beztřenic, řekněme. My chceme subsidiaritu. To znamená, že vlastně jsme rádi a jsme vděční, když eh, komise něco deleguje členským státům ale tady konstatujeme, že velice často se nám to pak úplně rozsypává. Ty možnosti, které byly dány k dispozici, vedly k tomu, že e, celý ten proces e, na straně členských států rozhodně není identický. A e, třeba jen ve věci těch aktivních zemědělců, to vypadá všude úplně jinak. Pokaždé úplně jinak. A to by se dít nemělo. Takže e, my musíme e, říci, že jsme za to, aby těch 18 miliard bylo rozděleno spravedlivě. A aby se nedělo to, že jenom proto, že jednotlivé členské státy různě využívají ten manipulační prostor, který dostávají, že tedy tu podporu pak dostává úplně jiná kategorie lidí. Otázka, zda e, bychom měli z velikosti zemědělské plochy učinit rozhodující bod, eh, nebo zda bychom měli používat jiná kritéria, eh, která by musela být nějak eh, přiměřena. To je také otázka, na kterou se musíme ptát. V zásadě stojíme před otázkou změny kvality zemědělství. Chceme, a to teď říkám jako člen ALDE, nejsem žádný zelený, chceme změnit způsob chovu hospodářských zvířat, chceme jít cestou od masových chovů, chceme eh, chovat zvířata jaksi v biokvalitě, v bioprostředí a chceme to dělat efektivně. A musíme se ptát, zda je to dnes ten případ. K tomu jsou podle mě velké otazníky. V roce 2013 proběhla reforma eh, SZP. Tehdy jsme zavedli takzvaný negativní seznam. Tam eh, měli tedy být vyloučeni ti příjemci pladeb, jejichž hlavní činnost není zemědělská. Pokud to správně chápu, tak ten negativní seznam na základě zprávy účetního dvora nebyl moc úspěšný. Objevila se celá řada otázek a my vlastně musíme přeskoumat, zda u toho negativního seznamu eh, setrváme, nebo zda ho necháme spadnout pod stůl, anebo zda bychom třeba mohli vyvinout kritéria, na základě kterých eh, bychom mohli jaksi lépe dokládat, kdo je a kdo není způsobilý pro tyto přímé platby. A poslední aspekt, který chci zmínit, eh, o tom už jsem eh, tak trošičku hovořil, ta čtyři základní doporučení rady. Tedy přiměřené provádění klíčových kontrol, eh, rozšiřování informací, role kontrolních orgánů a zde se musíme ptát, zda bychom ten seznam měli nějak doplnit, nebo zda ho můžeme upravit tak, abychom zajistili, že budou zohledněny rozdíly mezi jednotlivými členskými státy, nebo pokud nebudou úplně eliminovány, tak alespoň budou redukovány. Takže hovoříme tady o eh, mnoha penězích. Musíme zajistit, že ty peníze budou dobře cílené, že budou cíleně nasazeny a když už máme ten název společná zemědělská politika, tak aby eh, se zde redukovaly rozdíly mezi jednotlivými členskými státy. Děkuji. Děkuji vám mnohokrát. Já jsem se také sama dala na seznam řečníků. Já si myslím, že ta zpráva je šokující. Na základě toho obsahu jsou ta doporučení eh, účetního dvora, pane Figurejdo, zcela nedostačující. Mě to velmi zklamalo. Jsou to v podstatě doporučení, která jsou velice slabá co do obsahu té zprávy. Takže to bych vás poprosila, abyste mi vysvětlil, proč ta doporučení jsou tak vágní. Protože když si čteme tu zprávu, tak on si člověk udělá nějakou představu, ano? Když člověk není úplně slepý tedy. Otázka je, eh, tedy v té zprávě se hovoří o zcela konkrétních věcech, za to vám děkuji. Ale ty závěry co s tím? To není to, co já jsem si představovala. Přece nejde, abychom jenom řekli, no jo, halt, tak Hold, někteří zemědělci si to nařízení přečetli pec, pečlivěji než všichni ostatní. To nejde. Eh, mně se velice líbil ten rámeček 2 a ty příklady, které tam uvádíte, například, že od 0,1 hektaru dostáváte 9000 euro víc, no tak to nejde. Eh, co to je 0,01 hektaru? Eh, hektar má 10 000 metrů čtverečních, 0,01 to je eh, respektive hektar je 100 krát 100 metrů, to je plocha hektaru. A 0,01 hektaru, tak to je plocha 1 metr na 1 metr. Takže ten 1 metr široký na 100 metrů dlouhý, a za to dostanete 900 euro. No, nezlobte se, kdo nás na základě něčeho takového zvolí? Se přece lidé chytnou za hlavu a řeknou si, no tohle přece nemůže být Evropa. Takže já bych ráda od komise věděla, jaké závěry vyvodíte, aby eh, v tom systému nebyly eh, takovéto, takovéto problémy. To je přece naprostá šílenost. A musí se s tím skoncovat. Takže to by mě zajímalo. A pak by mě zajímalo, jaké závěry komise vyvede, eh, kromě toho závěru, že už s tím nechce mít vůbec nic společného. Konec konců on to uvedl i příslušný generální ředitel, že v podstatě s tímto modelem si každý může dělat, co chce, aby si z toho vydojil co největší, největší příjem. Já si myslím, že není možné, aby se v tom modelu pokračovalo. Eh, máme mít nějakou, máme-li mít nějakou společnou zemědělskou politiku i do budoucna, musí být jako taková prodatelná. Pokud eh, třeba ty peníze nebudou vyčerpány a tím pádem půjdou zpět do rozpočtu, tak to půjde eh, tím směrem, že se budou méně tedy využívat, členské státy budou mít k dispozici stále méně peněz a tím pádem bude klesat i jejich zájem o tyto programy. Takže, jak říkám ještě jednou, mě, ta, eh, mě ty závěry připadají velice, velice slabé, No, já jsem taky uvažovala o tom, co můžeme vlastně dělat, protože ty pochybnosti zde jsou Eh, nenapadá mě, jak bychom ty problémy mohli vyřešit bez dodatečné a dodatečné byrokracie, což pravděpodobně ale nepřinese takové výsledky, jaké bychom potřebovali. No, nejprve tedy dostane slovo komise a pak ještě jednou pan Figurido. Eh, pan Pasku, ředitel z generálního ředitelství Agri, eh, dostane slovo. Nebojte se být co nejvyčerpávajícnější. Děkuji. Thank you, Mrs. Chair. Děkuji vám, paní předsedkyně. Především bych rád uvedl několik obecných poznámek a pak se vrátím některým konkrétním otázkám, které se zazněly v debatě po úvodu eh, účetního dvora a také eh, po slovech zpravodajky. Jsem velice rád, že jsem zpátky u vás ve výboru a že mu přispěte této diskuze ohledně nálezů této zprávy um, účetního dvora. A dovolte mi prosím, abych řekl několik, zmínil několik pozitivních prvků této zprávy. Eh, Zemna mne potěšil závěr této zprávy týkající se eh, výkonu aktivity komise při vytváření eh, tohoto systému 18 milionů eur pro 4 miliony eh, farmářů, tak aby zemědělci měli adekvátní eh, podporu prostřednictvím základních plateb a prostřednictvím kontrol. Také je pravda, že byla, bylo poskytnuto vedení a informace pro uplatnění těchto eh, nároků a eh, musíme říci, eh, že nás těší, že byla pozitivně hodnocena mm, úloha komise. Co se týče základních plateb, byly úspěšně zavedeny v členských státech, jak potvrzuje účetní dvůr, těší nás toto zjištění. Jedná se o 4 miliony příjemců a Celkem je to více, je to 7 milionů příjemců, to je e, výrazný e, počet. A zpráva stanoví, že mohlo dojít e, k k nějakým nesprávným výpočtům, nicméně nespůsobili významnou chybovost. A co se týče doporučení, tak jak byla přednesena, před, tak eh, doporučení pro komisi již byla přijata. A jak už bylo řečeno i za předchozí schůze, my samozřejmě v tuto chvíli nemůžeme předjímat, jaké konkrétní eh, kroky budou přijaty například při zjednodušování, zacilování a při hledání konvergence v legislativních návrzích do roku 2020. Takže účetní dvůr došel k závěru, že z operačního pohledu eh, tento eh, systém, tento režim základní platby funguje, ale má omezený dopad eh, na zrušení cílení a zbližování úrovní podpory. Zjednodušení cílení a zbližování úrovní podpory jsou cíle, které už byly definovány eh, komisí eh, do mm, politiky, společné zemědělské politiky do roku 2020, co se týče tedy produkce eh, potravin a zemědělské činnosti. Chtěl bych zdůraznit přímé platby které budou výraznou součástí politik, ale současně chceme eh, lépe eh, cílit a eh, zrušit komunikaci a také zlepšit distribuci plateb mezi zemědělce a mezi členské státy. To chceme dosáhnout povinného Prahu eh, ve společné zemědělské politice a eh, degresivní platbami. Tímto způsobem bychom umožnili dodatečné platby do, malé, eh, do malých a středně velkých plateb. A tímto bychom dosáhli k lepší konvergenci, lepšímu zbližování úrovní podpory v členských státech. takže by se tedy eh, tyto platby následně zbližovaly kolem průměru EU. Chtěl bych také připomnout sdělení komise o budoucnosti eh, pěstování potravin a zemědělství, eh, kde se hovoří také tedy o nedostatku operativních cílů a celkově cílů Eh, chceme tedy zjednodušit politiku, aby byla politika také výkonnější a lépe zacílená, a to prostřednictvím dvou klíčových prvků. To je větší subsidiarita, eh, protože subsidiarita je takovým politickým nástrojem, který, je, eh, který umožňuje zavádět opatření na té úrovni, kde je to efektivnější. A potom je to otázka úrovně eh, plnění eh, pravidel a tomu odpovídajícímu eh, nároku na příspěvky. Co se týče zjednodušování, cíleně zbližování úrovní podpory, chtěl bych upozornit také na skutečnost, že je jasné, že administrativní břemeno narůstá významným způsobem, ale chtěl bych upomenout také, že původní návrh komise obsahoval mnohem méně možností pro zprávu a řízení základních plateb, což by bylo mnohem jednodušší byl by to jednodušší systém podpory zemědělců. Ale v průběhu toho postupu kolegislativního došlo k mnoha změnám, což umožnilo větší flexibilitu členským státům a také e, lépe individuálně nastavené E, programy, ale současně došlo i ke vzniku mnohem komplexnějších e, pravidel pro implementaci, pro management e, těchto příspěvků ze strany veřejné zprávy. Já bych se chtěl zmínit o tom, co zde již zaznělo, to je ta klauzule aktivního zemědělce. Ta byla přidána v průběhu kolegislativního procesu. Je zapotřebí se o tom zmínit a to vedlo k pravidlu, které nám které nám zvyšuje v některých členských státech významným způsobem administrativní břemeno. Co se týče zacílení, nebo spíše nedostatku zacílení, jak bylo zmíněno ve zprávě, chtěl bych zdůraznit, že členské státy musí cílit podporu na takzvané Tedy aktivní zemědělce, to jsou ti, kdo primárně se věnují té zemědělské činnosti a členské státy také mohou dosáhnout lepšího cílení prostřednictvím různých úrovní plateb Některé členské státy to již konají a to je to také flexibilita lépe a hlouběji zacílit podporu zemědělcům nejen prostřednictvím této základní platby, ale i jiných systémů plateb, protože BPS, tento režim základní platby, je 60 celkové obálky přímých plateb pro členské státy a pro zemědělce. Jsou tu další systémy, které lze využít, lze redistribuovat prostředky. Jsou tu tedy jiné systémy, které lze využít tak, aby se eh, lépe eh, zacílila podpora zemědělcům a eh, zlepšila se tedy jejich příjmová situace. Členské státy mohou tedy lépe zacílit takovéto příspěvky a platby zemědělcům Chtěl bych dát ještě jednu eh, specifičnost eh, zemědělského sektoru. Je silně rozdrobený. Je tu 4 miliony příjemců, 7 milionů příjemců přímých plateb, což je velice eh, fragmentovaný sektor. A pokud chceme zaručit nebo nějakým způsobem pomoci zemědělcům v jejich příjmové situaci, Musíme se snažit minimalizovat eh, s tím související administrativní břemeno. A eh, pokud chceme podpořit tedy příjem zemědělců eh, na základě jejich místní situace, a chceme to dále tedy ještě dopracovat do detailu, tak se odstneme v situaci, která bude přinášet obrovské administrativní břemeno. Myslím, že zapotřebí najít správnou vyváženost eh, mezi zacílením a také eh, množstvím administrativní zátěže a složitostí pravidel na té druhé straně. Co se týče eh, zbližování úrovní podpory, opět připomenu původní návrh komise stanovit uniformní hodnotovou jednotku do roku 2019 a v tom mm, zákonodárném eh, procesu bylo vytvořeno několik různých alternativ a členské státy teď mají tři možnosti, jak implementovat tuto vnitřní konvergenci krátkodobou, střednědobou a také částečnou eh, konvergenci neboli částečné zbližování úrovní podpory Některé členské státy tedy mohou používat různé úrovně hodnot, eh, podpory a, nebo tedy nároků na podporu. A také bych se chtěl zmínit o práci související s auditem a začít bych chtěl koncencem účetního dvora ohledně správného nastavení hodnoty eh, nároku na podporu v členských státech. Rád bych řekl, že všechny relevantní eh, eh, problémy již byly řešeny a komise v těchto oblastech vydala doporučení konkrétní členským státům a to proto, aby tedy tento proces byl vyřešen správným způsobem. Certifikační orgány by měly hrát větší úlohu při kontrolování nastavení těchto eh, práv a nároků. A eh, tato pravidla byla stanovena v hlavních eh, směrech komise Tímto jsme tedy eh, přispěli ke zlepšení na základě eh, auditu. A ještě bych se rád zmínil, pokud mohu, na základě diskuze, která proběhla, k prvnímu bodu týkající se lepšímu eh, sledování příjmové situace zemědělců. Pokud existuje nějaká oblast v zemědělství, kterou, kterou velice blízce hodnotíme, analyzujeme, tak je to právě příjmová situace zemědělců. Na základě informací z auditu také se zabýváme vývojem příjmu eh, v jednotlivých regionech, v členských státech. A Měli bychom eh, za tímto účelem také využívat síť, eh, jejíž prostřednictvím získáváme tyto údaje, tak máme údaje od eh, Eurostatu a proto máme velice podrobný obrázek o tom, jak vypadá zemědělská situace v jednotlivých oblastech či státech a tak, jak vypadá příjmová situace zemědělců. jak vypadají tedy příjmy související se zemědělskou činností, s cestovním ruchem eh, pro zemědělce, případně jiné zdroje příjmu, eh, které zemědělci mají. A to proto, abychom mohli tedy eh, odůvodnit příjmovou podporu. To je důležité pro rozpočet v Evropské unii a jeho stanovení a členské státy eh, na základě těchto informací mohou lépe přizpůsobit pomoc zemědělcům. v případě, kde nelze tedy vytvářet nějaké individuální eh, systémy ale je zapotřebí eh, zohlednit výsledky jiných eh, hospodářských sektorů. Systém základních eh, plateb je mm, takovou základní podporou a já bych chtěl zdůraznit, že pro nás je důležité, abychom uchovali tento nástroj jako nástroj založený na výměře, protože to je, výměra to je ehm, zcela neodiskutovatelný údaj o zemědělské činnosti. Můžeme využívat dobrý identifikační systém za tímto účelem. A je to také základní a tradiční eh, faktor produkce. Je to také produkční faktor, který podle nás nejlépe odráží činnost. Eh, vidíme na něm produkci eh, jídla, potravin, poskytování veřejných eh, produktů či veřejných služeb, využívání přírodních zdrojů. To vše je patrné z výměr. A Proto při poskytování eh, základních eh, plateb eh, můžeme také reagovat na to, co je mm, jednotka, která obospodařuje určitou, určitý prostor a co je holding. A chtěl bych, chtěli bychom dosáhnout tímto způsobem spravedlivějšího rozdělování prostředků do eh, různých, do, nebo do zemědělských podniků různých velikostí. Co se týče aktivních zemědělců, tento pojem byl zaveden v roce 2012-2013. Došlo k určitým změnám, které přednesl parlament a také rada ohledně implementace negativního seznamu eh, v současné společné zemědělské politice. Asi polovina členských států se rozhodla, že pozastaví účinnost tohoto negativního seznamu od roku 2018 a tímto už se bude snižovat eh, administrativní zátěž v členských státech. Je tu dobrá vůle ze strany členských států uchovat princip zacílení veřejné podpory a příjmové podpory na skutečné e, zemědělce, tedy na ty cílové příjemce, kteří jsou e, hospodářskými subjekty, které produkují e, zisk na základě zemědělské činnosti. To je extrémně důležité. Paní předsedkyně, co se pak týče koncentrace veřejné podpory, chtěl bych se zmínit, že jsou to určité minimální požadavky týkající se velikosti, mají určitou referenční hodnotu stanovenou eh, v členských státech i pro Evropskou unii. To eh, záleží tedy na tom, jak vypadá zemědělský eh, sektor. Je to 0,1 hektaru na evropské úrovni. A To eh, platí například u permakultur a eh, eh, podobně. Takto jsou stavné tedy ty minimální parcely, které mohou, na které se mohou využívat tyto druhy podpor. Mohou zde však být určité výjimečné případy, kdy koncoví příjemci mohou maximalizovat eh, příjem mm, a dosáhnout tohoto eh, nároku. Ale eh, členský stát musí se tohoto úkolu zosvět, musí to, mm, toto uspůsobit a současně se musí snažit o vnitřní konvergenci v jednotlivém členském státu. Takovýto zemědělec se pak musí podrobit tedy degresivním požadavkům na tyto příspěvky, což je zavedeno od roku 2015, tam se jedná o 5 a některé členské státy mají ehm, již toto pravidla pro ehm, zemědělce, kteří hospodaří na malých jednotkách. Je obtížné eh, v politice stanovit nějaké politické směry eh, anebo obecná pravidla, eh, která by současně mm, do sebe mohla zahrnout i jednotlivé výjimečné případy, které se řeší v členských státech. Děkuji. Tak hned na to musím zareagovat. Ty výjimky u dvůr píše, že u v poloviny případů se ty výjimky nepoužívají, eh, to znamená, že se z toho stává pravidla a, a to, co říkáte, možná platí na papíře, ale určitě ne v živé praxi. Čili to bych určitě potrhla. A potom bych chtěla ještě tedy vědět, co se teď změní u těch podnikových eh, premií díky té eh, zprávě, co se změní ve skutečnosti a co se změní už v příštím rozpočtovém roce. Nebo eh, to bude zase eh, jako u zprávy eh, o ekologizaci, o mládeži v zemědělství, že asi sice že nic. Protože ta pravidla už se teď nemůžou změnit, už je pozdě. Takže co se změní nikde zprávě u vykonávání nebo u aplikace toho systému podnikových prémií? Děkuji, paní předsedkyně. Asi uh, uh, pochopíte, eh, že uh, vám jenom obtížně můžu uh, podrobně říci, co se dá změnit, protože se uh, stále ještě uh, připravuje a přijímá konkrétní návrh k budoucnosti zemědělské politiky a samozřejmě tento návrh prochází spolu zákonodárným procesem. Uh, Nicméně ve sdělení eh, komise už bylo eh, k budoucnosti eh, ZP po roce 2020 bylo oznámeno, a to můžu zúraznit, že se bude zavádět nový systém doručování a to je pro nás nesmírně důležité, když hovoříme o zjednodušení. O nedostatečném cílení. O, o nedostatečné efektivitě. Eh, nemyslím, že eh, se jedná o hospodárnost, protože to, co máme teď, je hospodárné polovina té eh, podpory příjmu zamělců je právě tímto způsobem. Takže já si myslím, že tady to není problém. Ale můžeme zlepšit tu efektivitu. Všechny tyhle věci Eh, zaplň, tedy eh, přinese ten nový systém eh, poskytování. Veřejná podpora bude udělována na základě konkrétních cílů stanovených na úrovni EU a ale také reflektovaných na národní nebo regionální úrovni na základě potřeb identifikovaných na regionální úrovni. A na základě souboru pravidel která plně navrhly členské státy na základě určitého rámce unijního, tak aby hm, ta budoucí podpora příjmu byla mnohem cílenější na potřeby tak aby členské státy mohly zvýšit eh, úroveň eh, podpory eh, příjmu na malé a střední podniky zemědělské, abychom to mohli snížit velkým zemědělským podnikům, které mohou, a říkám to, že mohou, protože to není automatické, které možná tedy nebudou potřebovat tolik peněz veřejné podpory z EU. Takže to je taková změna do budoucna. A to si myslíme, že zvýší úroveň zjednodušení. Tedy se sníží eh, složitost, protože členské státy vytvoří své vlastní systémy eh, podpory eh, příjmu. Hovořili jsme o negativním seznamu na evropské úrovni. Ten možná nebude úplně relevantní v budoucnosti v řadě členských států. Členské státy si budou cílit na ty aktivní zemědělce a mohou si sami stanovit Eh, co je to aktivní zemědělec na své dokonce regionální úrovni. Myslím, že teď máme mnohem efektivní, budeme mít efektivnější systém, který bude mnohem cílenější a jednodušší. Snažíme se dosáhnout, a to je jeden z těch hlavních cílů zelení, zavedení eh, spravedlivého systému eh, distribuce tedy těch, té příjmové podpory mezi zemědělci a mezi členskými státy. Tohle bylo také přijato v kontextu eh, toho eh, návrhu eh, finančního rámce. Do budoucnosti bude podpora přímo pokračovat, ale bude to děláno mm, v rámci mnohem spravedlivějšího systému, tak, aby se dosáhlo spravedlivější distribuce. A buď tady bude určité zastropování na poměrně nízké úrovni, tak eh, jak se to teď předpokládá, nebo eh, systém eh, degresivních plateb, aby většina příjmové podpory šla podnikům, které to potřebují nejvíc, to znamená těch, těm středním a menším, no, oproti těm velkým, které mají daleko větší možnosti manévrovací a nepotřebují tolik podporovat příjmy. To jsou tedy ty hlavní změny. Ale ano, komise přijme ten, eh, ty návrhy eh, za několik týdnů. A já myslím, eh, že budete mít tedy za několik týdnů představu přesně o tom, jak to bude vypadat. Děkuji. Děkuji vám. Už se na to také moc těšíme. A teď bych chtěl skonstatovat, že v stávající právní situaci se nezmění nic, všechno zůstane tak, jak to je. A možná se do budoucnosti něco změní, možná ne. A ještě paní Kartenbach, prosím. Já se eh, chci zeptat na následující. V té prezentaci sdělení eh, ten nový eh, systém nám byl představen tak, jakože celá ta problematika se, se kterou se teď zabýváme, tak mm, jako, mám jenom já ten dojem, že eh, členské státy tady dostanou ještě větší prostor pro eh, utváření eh, si toho systému a je tady tady ještě mnoho více možností budeme si muset vytvářet možnosti to objektivní eh, hodnocení a to, jestli eh, to opravdu dosahuje cílu. Já nevím, jestli nedosáhneme opak toho, eh, co požaduje účetní dvůr. A sice, abychom měli indikátory, parametry, které zajistí srovnatelnost za A mezi různými modely a za B, jestli byly dosaženy cíle. A v tom času, který nám zbývá, Mm, prostě nevím, jestli eh, mm, můžeme srovnávat 27 různých modelů. To je ta první věc. A potom druhá eh, námitka. Do jaké míry odborníci eh, z účetního dvora jsou zapojeni do vytváření toho návrhu? Protože asi nebudou lepší odborníci, kteří by mohli posoudit, jestli tahle ta kritéria jsou stanovená tak, aby v následné kontrolní práci byla užitečná. Ještě někdo? Děkuji. Já se vrátím eh, k jedné eh, z těch otázek, o které hovořila paní Kádenbach. Do budoucna, pokud návrhy eh, komise eh, budou eh, v souladu s tím sdělením, budeme mít mnohem větší manevrovací prostor pro české státy, které budou moci tedy navrhovat ty budoucí systémy základní podpory nebo plateb. Ale to se bude dělat v nějakém evropském rámci. Čili tam to nebude úplně volné. Pořád tady budou evropské cíle, evropské nástroje, ale ty detaily. Tam jde o, o úroveň podrobností těch e, nástrojů. To se nechá na členských státech, aby je lépe mohli přizpůsobit potřebám a struktuře svého e, zemědělství ve svém státě nebo v regionu. Já také eh, zodpovídám eh, za eh, ekologizaci, za zazeleňování a, a, a pokud uděláme tedy jeden systém one size fits all, tak pro polovinu členských států to bude dobré a pro polovinu ne, to víme. Takže chceme stanovit minimální požadavky na úrovni členských států a nechat na členských státech, aby si to dále doladili. aby si navrhli to, co je třeba, pokud je o přímou podporu na evropské úrovni. Takže možná to bude 27 eh, různých modelů eh, přímové podpory do budoucna, jak tomu říkáte. Ale tyhle modely budou do značné míry eh, spadat do rámce evropské legislativy a budou ale dostatečně poružné, aby to mohlo být, ta, politika dostatečně eh, efektivní. Také budeme eh, se snažit dosáhnout eh, lepšího naplnění kvantifikovatelných cílů stanovených v těch našich politických dokumentech. Ať už je to pokud je o přímou podporu nebo o klimatické cíle a tak dále. Abychom lépe monitor, mohli monitorovat to, co navrhnou členské státy lépe vyhodnotit dopad eh, této eh, veřejné podpory. jestli eh, zemědělci tedy opravdu v, těch, v tom odbí 21 27 opravdu budou mít lepší příjmy. že opravdu se postaráme o to, aby celá ta situace takto dopadla. Ano, tak máte zcela pravdu, když se to tak schrne. Děkuji, pane Figueredo. Děkuji vám, paní předsedkyně. A, mm, Děkuji eh, všem eh, vážným poslancům eh, za jejich dotazy. A děkuji vám za připomínky k naší auditní zprávě. Řekl bych něco obecnějšího. Za prvé, vím, že účetní dvůr musí být zdvořilý. Když, řík, když si vezme slovo, ale také má povinnost hovořit jasně. A já chci hovořit jasně. V naší zprávě jsme, myslím, hovořili jasně s našimi jasný, hlavními sděleními. Zároveň si také musíme hovořit, uvědomit, o jaké době hovoříme. Teď hovoříme o současnosti, kdy eh, se eh, vede velká debata o novém finančním období, nové společné zemědělské politice a potom si musíme být vědomi eh, tedy tohoto konkrétního času, o kterém mluvíme. A když budeme přicházet se sděl, s doporučeními, tak si prostě tohle musíme všechno uvědomit. Ve všech těch otázkách, o kterých hovoříte, bych obecně řekl, že v naší zprávě Eh, říkáme dvě hlavní věci. Ta první je formálně ten eh, systém eh, jede, je to v pořádku formálně. Nicméně v podstatě hlavní účel, hlavní výsledky je reforma roku 2013. A, a, a mm, té, eh, její cíle nebyly dosaženy, pokud je o zjednodušení, o cílení a o konvergenci. Ty věci jsou formálně v pořádku, ale věcně nikoli. A to je hlavní uh, uh, signál, který vysíláme směrem ke zákonodárci. Věnujte mu prosím pozornost. A teď uh, ke konkrétním problémům. Otázka administrativní zátěže. Ano, Každému je jasné, že zjednodušení bylo jedním z hlavních cíl reformy z roku 2013. Myslíme si, a viděli jsme, že komise s náma souhlasí, že ty složitosti reformy byly dány těmi variantami poskytnutými členským státům. Většina konkrétních řešení, eh, které eh, si členské státy vytvořily, byla eh, složitější než ta obecnější pravidla schválená na evropské úrovni. Já bych položil otázku, myslím si, že je to důležitá otázka. Je špatné dávat prostor členským státům, aby se vytvářely konkrétní řešení? Samo sobě to špatné není, myslím. Pokud jsou tady určité podmínky, pokud je tady obecné pravidlo, pokud je tady obecný rámec, kterého se členské státy musí držet, jemuž musí věnovat pozornost. Není-li takový obecný rámec, není, eh, eh, nejsou žádná taková obecná pravidla, dáme-li členským státům prostor k tomu, aby se dělali, co chtějí, jsme svědky toho, že výsledná řešení konečná budou eh, spíše složitější než jednodušší. A komise, jak myslím pan Pasku eh, řekl, s námi eh, souhlasí. Druhá otázka, na kterou se zaměřil, je následující. Rozdíly, pokud jde o objemy, eh, jsou jednotlivý, mezi jednotlivými členskými státy obrovské. Jak jsme skonstatovali v naší eh, zprávě, eh, a ta data tam máte. Otázkou je, proč jsou ty částky tak odlišné. Jsou na to v zásadě, je na to v zásadě trojí odpověď. Za prvé, zákonodárce to nemůže změnit, jsou obrovské rozdíly situaci v zemědělství mezi ženskými státy. To je fakt. A to eh, prostě se snadno nezmění. To musíme přijmout. Nicméně jsou dvě další věci, kde by zákonodárce eh, eh, jednat mohl. Za jsou tady historické záležitosti. Já myslím, eh, že eh, neseme určitou historickou zátěž na svých bedrech. Pořád tady řešíme věci z začátku století. Eh, které ovlivňují objemy, ty, ty částky vyvrácené zemědělcům. A nad tím se zákonodárce musí zamýšlet tyhle historické záležitosti. A dr- za druhé, jsou tady, eh, je tady prostor pro členské státy vytvářet eh, mnoho řešení. Jak už jsem říkal, dát tu možnost členským státům je dobré, pokud je obecný eh, rámec pro celou Evropskou unii. Tolik k rozdílu mezi jednotlivými zemím. Třetí aspekt, o kterém bych rád pojednal, je, že pro nás je velice důležité, eh, že tady eh, chybí eh, referenční hladiny. Například pokud jde o příjem zemědělců. abychom eh, dostatečně eh, jistě mohli podpořit dosažení eh, daných politických cílů, a sice ochrana a mm, příjmu. Není dost informací o příjmech zemědělců. Také si myslíme, v této oblasti nedostatku referenčních hladin těch, těch základních informací, že v společné zemědělské politice není jasná vazba mezi cíly politiky, politickými nástroji k eh, řešení eh, těch cílů politiky a, a kvantitativními opatřeními. Mezi tím tam nejsou žádné vazby. Takže potom nemůžeme říci, že konkrétní nástroj politiky eh, je efektivní nebo není. Protože nemáme oproti čemu eh, to poměřovat, nemáme kvantitativní cíl, nemáme vazbu mezi politikou a instrumentem. A tím nástrojem tedy. Závěrečná eh, poznámka se týká adresnosti a toho negativního seznamu. Jak už zdůraznil pan Basku z komise, ta myšlenka toho negativního seznamu. Já si myslím osobně, že tohle byl dobrý nápad, protože ten negativní seznam měl eh, řešit problém z eh, dřívějška kdy se často mm, finanční podpora propůjčovala eh, lidem, kteří nebyli zemědělci ve skutečnosti. Tehdy to eh, bylo, eh, byl dobrý nápad, ale potom jsme zjistili, že tohle konkrétní řešení akorát umožňovalo zvyšování složitosti, administrativní zátěž členským státům. A jaké eh, řešení eh, nalezl parlament? Řešení na, toto, na, na tyto problémy nebylo, říkám to s lítostí, ale říkám to eh, upřímně a Uh, vůči vám. To řešení, které parlament přijal, bylo to nejsnažší. Řekl členským státům, udělejte si to, jak chcete. Parlament si nekladl otázku, proč je to tak administrativně složité, jaké řešení eh, můžeme eh, nalézt eh, k tomu problému cílení. Parlament to řekl prostě jedno, a jednoduše. Bez obecných pravidel, bez obecného rámce. Udělejte si to, jak chcete. A proto jsem rád, když tady komise říká, a my budeme bedlivě sledovat budoucí návrhy, když komise říká, že do budoucna je třeba obecný rámec eh, pro Evropskou unii na této zemědělské úrovni, tak jsme velice zvědaví na konkrétní řešení. A ještě další závěrečná poznámka. Souhlasím a nesmíme zapomínat na to, že eh, Tady máme eh, systém základních plateb eh, v zemědělské politice, eh, všechny ty ohledy na příjmy zemědělců, ale potom také jsou tady ohledy na ochranu životního prostředí, ochrana veřejného zdraví, blaho zvířat a tak dále. Já bych byl, abyste věnovali eh, pozornost všem těm eh, zprávám účetního dvora ke všem těmto problémům. Abyste si byli vědomi eh, všech, všech problémů v zemědělské politice Evropské unie. A teď k těm doporučením. Já jsem vás bedlivě poslouchal, paní předsedkyně, k tomu, to, jak kriticky přistupujete k našim doporučením. A já chápu, vaše pocity. Ale pokud eh, pozorně eh, přečtete, co říkáme, tak naše doporučení činíme eh, vzhledem k té konkrétní době, ve které se nacházíme. Kdy se začíná nová politika a doporučení Eh, se zaměřují na tři eh, hlavní oblasti, které si myslíme, že jsou důležité. Protože eh, do budoucna budeme mít určitě spoustu řešení k řešení zjednodušení, k cílení a tak dále. Ale hlavní otázky jsou za prvé věnovat pozornost tomu řádnému výpočtu, protože pokud budeme pokračovat s finanční podporou zemědělců, eh, s eh, řádným výpočtem eh, pro nás. Ten, pro to externí auditora je tohle velice důležité. To je hlavní otázka a prvního doporučení. Druhé doporučení. To řeší další problém. Komise i parlament musí mít dobré informace. A myslíme si, že komise nemá dost včasných informací o všech těchto věcech. A proto v druhém doporučení my řešíme tyhle otázky informací a chceme, aby i do budoucna komise měla více pravomocí žádat, eh, vyžadovat informace o členských států, aby mohla Mm, tedy mít dostatečné podklady k výkonu politiky. A třetí doporučení se týká té hlavní otázky, na kterou jsme narazili ve všech těch oblastech. Nedostatek základních informací o přímých zemědělců. pokud zemědělská politika má jeden důležitý cíl, tak je to podporovat příjmy zemědělců. A my si myslíme, že není dostatek informací o této otázce. Nejsou k tomu eh, žádné eh, referenční informace tak, abychom mohli správně cílit. A abychom eh, zajistili náležitou konvergenci. Doufám, paní předsedkyně a vážení členové výboru, že jsem zareagoval na ty nejdůležitější otázky, o kterých jste hovořili, ale samozřejmě co mám k dispozici eh, k zodpovězení dalších otázek, budete-li si přát. Děkuji. Slovo má paní zpravodajka, prosím. No, já v podstatě eh, teď nemohu nic moc říct. Ono nevždy, když se vedou dlouhé monology, tak je to k věci. Eh, odkazování viny jeden na druhého, to nás nikam nepřivede. Já chci říci, že podporuji závěry účetního dvora, ale nemůže to být eh, eh, tak, že na jedné straně bude parlament vyzýván k tomu, eh, o co my se tady snažíme v našem výboru u všech zpráv, a zejména u zvláštních zpráv, abychom dostali vysvětlení, abychom dostali informace my na tom pracujeme, my si to čteme a pak eh, není možné, aby nám někdo podsouval, že eh, tady hovoříme o moc málo věcech. To tady podpořit nemohu. Rovněž eh, mi připadá poněkud divné a rozhodně nepodporuji, že by komise dostala více pravomocí. Konec konců stále máme princip subsidiarity a na evropské úrovni musí být vypracovány směrnice, Musíme se zaměřit na to, aby v členských státech bylo jednoduché rozdělovat tuto podporu a aby to bylo ze strany komise kontrolovatelné. To je základní předpoklad. Konec konců doporučení účetního dvora jdou stejnou cestou a já chci, abychom se zasnažili eh, na těch bodech, které tady byly zmíněny, pracovat a eh, doufejme, že se vším ostatním se nám podaří už konečně skoncovat. Děkuji. Já bych ráda upozornila na to, že eh, toto není problém našeho výboru, toto je spíš problém výboru Agri. Otázka, jak výbor Agri dělá pravidla, je naprosto zásadní pro to, co my pak dostaneme za zprávy. Chtěla bych panu řediteli eh, zkázat, že i komise v rámci trialogu má své možnosti a pokud ty možnosti nevyužuje, tak eh, nám nepomůže vůbec nikdo. Jinými slovy, to, co tady teď zase zažíváme, v příští reformě to bude všechno lepší, to mně přijde dosti ne- neuspokojivé. Já už jsem na této hře spolupracovala dost dlouho a dál už to dělat nebudu. Myslím si, že e, účetní dvůr má pravdu, že komise potřebuje víc práv, ale otázka je, zda je chce. A to je pak otázka. Vy to naopak tlačíte všechno na členské státy ale upřímně ono se subsidiaritou vůbec nesouvisí, když základní data komise nebude mít k dispozici a nebude je moci vyhodnocovat. Takže to jsou ty hlavní problémy. Máme tady eh, otázku těch 20 největších zemědělských podniků v Evropě. Bylo by hezké, kdyby účetní dvůr nás o tom mohl informovat a eh, můžeme se zaměřit na to, jaká data máme k dispozici protože z těch dostupných, inform, dostupných informací ta data nezískáte a to prostě nejde. Takže to je otázka, kterou musíme vyřešit. Potřebujeme mít možnost provádět skutečnou analýzu, analýzu příjemců. A pokud komise neudělá takovouto analýzu, no tak je to všechno k ničemu. Tak v podstatě to bude pouze dál tak, že budeme rozdávat obrovské množství peněz, budeme to rozprašovat z letadla nad Evropou, vůbec nebudeme vědět, co se kam dostane. V rámci spolurozhodování e, se samozřejmě také objevují různé další otázky. Pane Figurejdo, doufám, že tuto zvláštní zprávu jste už představil, nebo snad ještě představíte ve výboru Agri, Eh, slyšel výbor Agri, nebo má výbor Agri nějaký termín s vámi? Ano, ono je velice důležité sdělit i kolegům tam toto silné poselství, protože my sami nikdy té požadované účinnosti nedosáhneme. Tím jsme tedy vyčerpali tento bod na pořadu jednání. Děkuji vám srdečně všem. Ukončili jsme zároveň veřejnou část eh, dnešní schůze dopolední a prosím všechny, kteří ne, eh, nemohou setrvat na Eh, část schůze se zavřenými dveřmi, aby opustili sál co nejrychleji. Končím schůzi. Aha, a odpoledne v 15 hodin 15 budeme